akty a je opakuji, budou zveřejněny v zápise z jednání z plenárního zasedání. A nyní přistoupíme k programu jednání na tento týden. Konečný návrh eh, byl schválen 7. března podle článku 137 jednacího řádu a tento návrh jednání máte k dispozici. Nyní bychom měli eh, den podní eh, program projít. V pondělí nedochází k žádným změnám, nejsou tu žádné nové návrhy. Pokud jde o úterý, zde upozorňuji, že dochází ke změně. Výbor pro právní záležitosti schválil zprávu pana Speroneho, který, která se týká ehm, odebrání imunity panu Brokovi v souladu s dohodou s politickými skupinami a na základě článku 138 jednacího řádu bude tato zpráva zařazena do hlasování během zítřejšího dne. Jedná se o běžný postup podle článku 138 jednacího řádu. Pokud jde o středu a čtvrtek, tak v těchto dvou dnech jsme neobdrželi žádné návrhy na pozměnění programu jednání a tudíž považujeme tento program jednání za schválený a můžeme přistoupit k první zprávě na programu. Autorem je kolegyně paní Anny Podemata Jedná se o inovativní financování na globální a evropské úrovni. Eh, Mr. Odi, the floor is... Pane Ode, máte slovo. Ano, já bych chtěl se vyjádřit na základě článku 16 smlouvy o EU. Dnes a tento týden na základě iniciativy eh, prezidenta Sarkozyho, který také vyjádřil eh, dobrý, eh, dobrého ducha Evropské unie, požádal o setkání v pátek. Právě Rada obecných záležitostí připravuje evropské zasedání Evropské rady. Já jsem však neviděl žádné přípravné eh, kroky a v okamžiku, kdy veliká demokratická hnutí eh, probíhají, eh, by bylo nezbytné se také připojit k podpoře státníků. Panu za to úvage. Děkuji vám za tuto poznámku. Odpovím vám na váš dotaz písemně. A nyní tady přecházíme k samotné zprávě.